tak transparentnost a ten dluh, který ještě máme. Ještě jednou děkuji, děkuji vám za tuto diskuzi. Děkuji, paní komisařko, za tuto spolupráci. Doufám, že bude plodná. Tímto jsme tedy uzavřeli debatu. Hlasovat se bude na prvním květnovém plenárním zasedání, stejně jako u předcházejícího bodu. A nyní máme na pořadu jednání otázku k ústnímu zodpovězení pro komisi ohledně zákazu používání těžebních technologií na bázi kyanidu. A dám tedy slovo na tři minuty panu Aderovi. kedves kollégák! Paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji za udělení slova. V uplynulých eh, letech eh, jsme učinili celou řadu důležitých eh, rozhodnutí v Evropské unii a dovolte, abych se zmínil alespoň o zachování biodiverzity a také rámcovou směrnici o vodě. To je eh, povinnost pro členské státy, aby zajistili eh, kvalitu eh, našich vod. Je to správný cíl, který sledujeme. Ano, je naší povinností, abychom udělali, co je v našich silách, abychom dosáhli tohoto účelu. Takže odpověď zní zcela jasně ano. A jsou tu některé těžební technologie, které ohrožují kvalitu vod životního prostředí. Bohužel ano, jedna technologie je opravdu velice nebezpečná a zastaralá celá řada kolegů, poslanců si přeje zakázat používání těchto technologií v Evropské unii. Před eh, deseti lety došlo eh, k katastrofě na řece Tise a potom eh, došlo k obdobným nehodám vážení kolegové, je to opravdu naléhavá otázka a na základě informací, které jsme obdrželi od komise, jsou pouze tři země, které používají tyto technologie na bázi kyanidu. Tři další země mezi tím eh, využívání této technologie zakázalo a další čtyři členské státy budou následovat. Je to naléhavá otázka, protože stoupají ceny zlata a je možné, že se budou otevírat nová ložiska zlata v Evropě a budou používat tuto zastaralou technologii, což je obrovské nebezpečí pro životní prostředí. Vážení kolegové, pokud to myslíme vážně, když chceme zachovat kvalitu naší vody, tak eh, eh, musíme být proti používání technologie na bázi kyanidu blízkosti eh, vodních zdrojů, proti používání této zastaralé technologie, pokud myslíme vážně ochranu biologické biologické rozmanitosti, potom nemůžeme dovolit používání technologií, které ničí život, počínajíc mikroorganismy eh, až po ryby. Neměli bychom čekat, až dojde k dalším katastrofám, abychom zakročili. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří jsou přítomní, kteří se zúčastnili diskuzí. Rád bych využil příležitosti a poděkoval také všem těm, kteří se v důsledku sopečného mraku nemohli zúčastnit. Velice nám pomohli, když předkládali návrhy. Vytvořili jsme kompromisní návrhy návrhy e, e, za spolupráci všech e, politických skupin. Je to opravdu naléhavá otázka, která vyžaduje širokou podporu. Takže prosím, vytrvejte, dokud nebude přijato usnesení. Děkuji a slovo má za komisi paní Malström. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážení členové. Můj kolega eh, Píbalk se omlouvá, že se dnes nemůže eh, zúčastnit. Pověřil mě, abych s vámi diskutovala a děkuji za tuto příležitost, abych mohla vysvětlit postoj komise ohledně používání kyanidu v Evropské unii. Jak jistě víte, vedli jsme velice důležitou studii těch nehod a jejich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 příčin v eh, Rumunsku a závěry této studie eh, byly zohledněny, když eh, jsme v roce 2006 přijali specifickou směrnici, která se týká těžby limity byly stanoveny před dvěma lety a je to aktualizovaný a vhodný přístup, jak zabránit rizikům. Obsahuje několik požadavků na za na zajištění bezpečnosti týkají se to řízení odpadů, které musí být podle nejlepších technologických postupů likvidovány. Týká se to míst, kde se upravují nebo skladují toxické látky. V případě nehod eh, musí provozovatel i příslušný úřad poskytovat informace. To je obsaženo eh, v eh, směrnici. Tato legislativa také začlu, zahrnuje možnost uzavření těchto ložisek a také povinnost eh, eh, zajistit záruky před začátkem provozování. Směrnice obsahuje maximální hodnoty koncentrace kyanidů, než jsou eh, látky skladovány, aby nedošlo ke škodám v důsledku oxidace nebo bakterií je zapotřebí eh, instalovat specifické zařízení, které likvidují většinu kyanidu přes eh, předskladováním. Eh, tady do posud na trhu neexistuje žádná alternativní metoda těžby a je možné používat další metody, separační metodu. Úplný zákaz by e, vedl e, k omezení těžby. Přesto komise sleduje vývoj eh, technologií eh, v tomto sektoru a pokud se v nadcházejících letech objeví eh, nějaká řešení, zopakuje jednání. Je třeba zajistit bezpečnost těchto ložisek a minimalizovat veškerá rizika. To znamená, že členské státy jsou odpovědné na svém území. Komise podporuje plnou realizaci eh, vynucování této směrnice. Členské státy mají eh, komisi poskytovat informace eh, o těchto zařízeních do roku 2011 a posouzení, co se týče posouzení efektivnosti tohoto postupu. E, doposud tento postup nebyl efektivní. Můžeme tedy zvážit úplný zákaz. Chtěla bych e, vyzdvihnout důležitost recyklace odpadů a zvýšení efektivity těžebního sektoru. Eh, je to značný eh, dopad. Abychom získali jeden eh, gram zlata, je třeba zpracovat pět tisíc rudy. A to znamená recyklace asi pěti kilogramů. A to je velice důležité, abychom zajistili recyklaci tato hornina obsahuje zlato a další eh, cenné kovy. To je jedna z priorit. Děkuji, paní komisařko, a nyní dávám slovo řečníkům ze frakce. Nejdříve má na dvě minuty slovo pan Seber. Děkuji, paní předsedkyně. Velice mě těší, že paní komisařka má stremové mezi námi, ale tady bych měl raději jeho, jejího kolegu Potočníka, který je příslušný pro tuto oblast, aby zareagoval. No, rád bych předeslal, že Evropa má výrobu zlata 0,73% ve srovnání celosvětové výroby a v současné době se zlato získává ve Finsku, Bulharsku, Itálii, Švédsku a ne všichni používají tyto nebezpečné kyanidové technologie. Možná, že bych mohl také poukázat na to, že ta pracovní skupina, která tenkrát byla sestavena, aby proskoumala nehodu v Rumunsku, zjistila, zjistila že za prvé se tady eh, předkládali eh, naprosto nevhodná zařízení na těžbu a nakonec ještě úřady nekontrolovaly patřičně eh, tato zařízení, která potom byla, eh, jejíž provoz byl zahájen. Čili to byla chyba ze strany provozovatele zařízení. A jak řekla paní komisařka, člověk se sice poučil eh, z této havárie, ale komise je skutečně vyzvána, aby z hlediska této nebezpečné metody těžby vyvodila další závěry. Existují alternativní technologie, které jsou na trhu a Myslím si, že bychom měli zvažovat, co můžeme ještě udělat v oblasti výzkumu a vývoje, abychom mohli i nadále zabezpečit produkci těžbu zlata, ale abychom mohli zabezpečit také eh, bezpečnou těžbu této suroviny. Je třeba, abychom dodržovali naše předpisy, jako například směrnici o čistotě vod, ale je třeba, abychom také dostali všem našim závazkům v oblasti biorozmanitosti a proto vás žádám, paní Malstremová, abyste panu komisaři Potočníkovi předala naši výzvu, aby v oblasti těžby zlata bylo dosaženo také pokroku na straně evropského legislativce. Děkuji. A slovo má pan Tabady. Děkuji, paní předsedkyně. Sociální demokracie v Evropě podporuje plně žádost o úplný zákaz těžby zlata pomocí technologií používajících kyanit. Já bych chtěl upozornit komisi, že není možné nebo nestačí zasáhnout ex post. příslušném výboru parlamentu se zkoumá celá řada případů, kde došlo k ekologickým škodám, které se velmi těžko odstraňují. Kolega Zeber se zmínil o katastrofě v Bajamare. A pokud žádáme o zákaz těchto těžebních technologií. Děláme to proto, že víme, že využívání těchto technologií má dramatický dopad na životní prostředí. A teď se plánuje nové zařízení, které by mělo využívat eh, kyanit eh, Rosamontana. Tam by také došlo k velkým eh, dopadům na životní prostředí. A navíc se počítá s tím, že tento podnik by měl fungovat asi 10 let, měl by mít tento životní cyklus, nevytvořil by prakticky žádná nová pracovní místa a potom není jasné, jakým způsobem by se uvedlo toto prostředí do původního stavu. Proto my se neomezujeme na to, že pouze klademe tuto otázku, ale žádáme také komise o to, aby do roku 2010-2011 vydala úpravu, která zakáže těžební technologie používající kyanit v celé Evropské unii, protože takovéto znečištění se rozhodně nevyřeší na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji a slovo má na minutu 30 pan Tremopoulos. Děkuji, paní předsedkyně. Otázka, o které diskutujeme, je velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nebezpečnou látku, kyanit, my nemůžeme přistoupit na to, co nám zde komise řekla. To znamená, že prý neexistují ne nebezpečné technologie, alternativní technologie, které by mohly být použity. V Řecku bychom tuto technologii určitě zakázali. V provincii Chalkidiky se obyvatelstvo velmi ostře staví proti používání těchto technologií. Dokonce máme i rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora v Řecku, které tento požadavek podporuje. A myšlenka, že by se tato technologie měla používat na řeckém území, vyvolává obavy. Obavy z toho, že by to mohlo vést k méně přísné legislativě. Existují velmi nebezpečné precedenci v Řecku jsme ohroženi také kyanidem, který je používán v bulharských zlatých dolech a navíc existují také obavy v oblasti Egejského moře. Víme, že Maďarsko se rozhodlo zakázat využívání všech těžebních technologií na základě kyanidu. Mělo by to být zakázáno všude v Evropské unii a měla by se vytvořit jakási záchranná sítě. A my žádáme, aby ta slabá evropská legislativa se stala silnější, byla posílena, vyjasněna a aby už nedocházelo k podobným jevům. Děkuji, pan Chuntis, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Za frakci GUE musím říci, že tuto otázku považujeme za velmi důležitou. Je třeba okamžitě zasáhnout. Tvrzení komise je velmi slabé, stejně jako směrnice, která nerozpteluje, rizika, o níž hovořili kolegové. Je velmi dobře známa důležitost využívání kyanidu. Máme příklady z Rumunska. Můj předřečník hovořil o těžebních programech v Řecku. A já sám jsem předložil otázku, která se týkala používání kyanidu v Bulharsku. Musím říci, že v tomto ohledu mě odpověď komise ještě více zneklidnila. Myslím si, že legislativa by měla být zpřísněna. Občané určité, určitě budou reagovat, ale měli bychom reagovat i my. My tedy připojíme svůj hlas k těm, kteří žádají úplný zákaz kyanidu při těžbě drahých kovů a Jiné země, jako Maďarsko, by se měly k tomuto připojit. Děkuji, pan Paška, minuta 30. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, představitel evropských orgánů a Evropské unie velice často deklarují důraz na zdraví občanů, přírody, životního prostředí. Proto je překvapivé, že v oblasti použití vysoce jedovaté látky kyanidu jsou evropské předpisy velice až podezřele nedůsledné. V odborné veřejnosti je všeobecně známo, že kyanid patří k nejtoxičtějším chemickým látkám. Dostávají se do organismu inhalací přes pokožku anebo po použití a při dostatečné koncentraci dochází k několika, během několika vteřin či minut ke smrti. Argumenty hornických společností, že zabezpečí takové podmínky těžby ždalta, které nespůsobí zdraví lidí ani eh, ohrožení přírody, se vždycky ukázaly jako liché. Někdy eh, prostě selhal lidský faktor, někdy nás překvapila příroda. Svědčí o tom celá řada závažných havárií, kdy došlo k devastaci přírody a k ztrátám na lidských životech. Připomeňme si některé z posledních let Samuel Carson Hill v Kalifornii, Brever v Jižní Karolíně, Harmony v, Jižní, v Jihoafrické republice, Omaj v Guajaně, Gold Kerry v Nevadě, Zotman Laucký v Montáně, Kuntor v Kyrgyzsku, Omsteng v Jižní Dakotě, Majster na Filipínách, Bajamáre v Rumunsku, Tulukuma v Papuji Nové Gvineji. Zde všude draze zaplatili obyvatelé i příroda eh, za neodpovědnost zlatokopů a nezodpovědné chování příslušných úřadů. Takže vážená komise, nadešel čas, kdy je třeba ukázat občanům Evropské unie, na čem vám skutečně záleží, zda na život prostředí, zdraví našich občanů, anebo na zisku hornických společností. Děkuji vám. Děkuji, pane Paško, a nyní má slovo pan Tanasesku na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme souhlasit s tím, že zákaz kyanidu musí být prioritou pro ochranu životního prostředí v Rumunsku i všude jinde v Evropské unii. Od roku 1996 do roku 2005 došlo minimálně k 25 nehodám, závažným nehodám. Je to tedy hrozba, která trvá už řadu let. Tyto nehody vyvolaly celou řadu otázek, pokud jde o praktiky a legislativu. I když samozřejmě těžební společnosti mají dobré úmysly, Kyanid vyvolává problémy, pokud jde o transport, skladování a využívání. A pokud zkombinujete špatný postup při odbourávání kyanidu se špatným počasím, tak eh, to má opravdu katastrofální výsledky. Existují alternativní technologie, ale nejsou žádným způsobem povzbuzovány na úrovni Evropské unie. Existují nové technologie, které jsou bezpečnější. V roce 2005 v listopadu europoslanci se dohodli na směrnici, která se týká hornického odpadu, ale tato směrnice je uh, neefektivní kvůli lobbingu hornických společností a kvůli východní a střední Evropě, protože země východní a střední Evropy nechtěly být zodpovědny za recyklaci opuštěných těžebních eh, dolů. Je jasné, že nemůže být tento přístup efektivní, když se nehovoří o emisích kyanidu do eh, ovzduší. Uh, když se podíváme na Roši a Montanu a v Rumunsku, pokud se to skutečně otevře, tak se každý den vypustí do ovzduší 134,5 kg kyanidu. To znamená, že to bude asi 50 tisíc kg za rok a za 16 let asi 800 tisíc kilogramů, takže neexistuje žádná evropská legislativa, která by zaručila kvalitu ovzduší pokud jde o tyto emise, máme tedy zodpovědnost, morální zodpovědnost vůči eh, budoucím generacím. Musíme tyto technologie zakázat. Děkuji. Děkuji a teď má slovo paní Rojtová. Eh, vážení kolegové v době kdy si připomínáme desáté výročí rozsáhlé ekologické katastrofy při úniku kyanidu do evropských řek z rumunského dolu na těžbu zlata předkládáme ke hlasování rezoluci v níž žádáme celounijní zákaz těžby zlata pomocí kyanidu. tato metoda je krajně nebezpečná nejen při haváriích které ohrožují rozsáhlá území ale způsobuje dnes již neúnosnou ekologickou zátěž při těžbě z jedné tuny horniny kontaminované vysoce toxickou látkou která se v přírodě odbourává jen velmi obtížně se vytěží jen pár gramů zlata. přitom vzniká obrovské množství tun této toxické horniny. námitky navíc většinou zahraničních vlastníků dolů proti naší aktivitě jsou liché protože existuje alternativní bezpečnější i když pro ně o něco dražší způsob těžby chci vás požádat o podporu při hlasování o našem společném usnesení kterým vyzýváme evropskou komisi aby na území unie zcela zakázala technologie využívající kyanid od roku two thousand and twelve a také aby komise i členské státy nepodporovaly těžební projekty využívající kyanid jak na území unie tak i ve třetích zemích. již dnes zákaz platí v česku německu maďarsku a jiné země by ho nepřipustily. za zásadní považuji výzvu aby bylo pro těžební společnosti také povinné pojištění proti škodě vzniklé v případě nehody včetně nákladů na uvedení oblasti postižené nehodou do původního stavu. závěrem chci zdůraznit že nepatrný výdělek při levnější těžbě zlata kyanidem nás nemůže zbavit odpovědnosti za funkční ekosystém za jeho zachování pro budoucí generace. děkuji za pozornost. děkuji a nyní má slovo pan Arsenis na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, po Černobylu jsme všichni pochopili, jaké riziko existuje. V roce 2000 však došlo k druhé největší katastrofě na úrovni Evropy nebo i světa, to znamená nehoda v Bajamáre. Ve Zlatém dole se rozlilo 100 tisíce kubíků znečištěné vody do řeky Tisy. To znamenalo znečištění pitné vody ve čtyřech zemích. Následky trvaly opravdu desítky let. Zemřelo téměř 130 tisíc ryb a stovky lidí, především děti, skončily v nemocnicích, protože konzumovali maso těchto ryb. Takže nejen, že bychom měli zakázat kyanid v Evropě, ale mělo by se také investovat do výzkumu. Tyto aktivity jsou programovány třeba ve Švédsku, v Řecku, na Slovensku, v Bulharsku v Maďarsku, České republice a v Německu jsou naopak zakázány. Drazí kolegové, doba, kdy se zaměstnanost eh, vyměňovala za životní prostředí a zdraví občanů, už uplynul i ekonomická životaschopnost schopnost eh, těchto oblastí by tím byla poškozena. Každá ekonomická činnost je dobrá, pokud neohrožuje zdraví občanů a kyanit je rizikem a to jak pro životní prostředí, tak i pro zdraví. Paní komisařko Malström, jste schopna zaručit nám, že budeme mít dostatečně silnou legislativu, která zabrání nové nehodě Bajamáre třeba ve Švédsku, Bulharsku, Řecku a tak podobně. Paní komisařko, určitě budete ctít tento závazek, který jste přijali vůči Evropskému parlamentu. A my jsme na straně občanské společnosti a žádáme okamžitý zákaz těžebních technologií používající kyanit. Děkuji a slovo má pan Skilakakis na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, zlato. Zlato je tady a neuteče ale jakými technikami a s jakými dopady na životní prostředí se ji rozhodneme těžit, to je předmět naší debaty. Pokud budeme i nadále investovat do využívání kyanidu, tak eh, ty následky nejsou nezvratné. Nebo tedy jsou nezvratné, protože zlato je vytěženo, ale Zbytky kyanidu tam zůstanou navždy a netýká se to pouze členských států a jejich řek. Tato směrnice má jednu nevýhodu. Finanční záruka, s níž se tady počítá, nepokrývá veškeré možné následky nehody, především po uzavření těžebních zařízení. Takže Princip, eh, kdo znečišťuje, ať platí, je zde porušen. A to právě proto, že firmy, těžební společnosti, které používají tyto technologie, nemají své hlavní sídlo v Evropě a jakmile vytěží tu kterou oblast, tak prostě odejdou a tímto způsobem se zbaví veškeré zodpovědnosti. Proto bychom princip znečišťovatele plátce měli podpořit eh, tím, že bychom měli požadovat o skutečné pojištění uvedení do původního stavu. Dokud nebudeme tyto podmínky splňovat, tak si myslím, že by tato technologie měla být zcela zakázána. A možná toto by dotlačilo vědce k tomu, aby se skutečně zabývali alternativními technologiemi, protože pokud existuje nějaká metoda, která vám umožňuje nemuset platit za znečištění, tak proč toho nevyužít? Děkuji. A slovo má pan Březina. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, k danému tématu jsem se rozhodl vystoupit proto, že jsem podrobně sledoval dění kolem průzkumu a otvírky ložisek mokrsko a kašperské hory v čechách kde mělo být jemně rozptýlené zlato získáváno kyanizací tehdy v polovině devadesátých let jsme zvažovali vlivy používaných chemických látek na životní prostředí fakt že se kyanizací zpracovávají obrovské objemy rud a navíc škodlivost nejen kyanidů ale i látek které se používají k tzv. dekyanizaci což je chlor a oxid vápníku. důležitá je i další závažná skutečnost a to že použitými postupy mohou být mobilizovány škodlivé doprovodné prvky z těchto prvků je velmi nebezpečný zejména arzen který bývá obsažen v arzenopyritu velmi častém doprovodném minerálu. E, sám jsem v mnohých případech e, zastánce těžby jako nutného předpokladu jakéhokoliv dalšího rozvoje technologií ale v případě použití kyanizace ložisek rud zlata jsem se připojil k odpůrcům této technologie a jsem rád že se v české republice povedlo novelou horního zákona z roku two thousand dosáhnout vyloučení této technologie z přípustných metod úpravy zlata. vzhledem k velkým rizikům spojeným s kyanizací by bylo dobré vyloučit použití této technologie nejen v evropské unii ale i globálně rizika kyanizace jsou totiž zejména v zemích třetího světa s nižší úrovní ochrany životního prostředí neúměrně vysoká. paní komisařko jste si jistá že byly dobře zváženy alternativní nové technologie nové druhy separace a separační flotace? děkuji za pozornost. Děkuji panu Březinovi. Nyní pan poslanec Mesároš na jednu a půl minutu v prvom rade by som sa chcel poďakovať Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval těm, kteří otevřeli tak závažnou problematiku, především panu Adorovi a Tekešovi. Chtěl bych eh, co nejrozhodnějším způsobem podpořit eh, připravovaný návrh usnesení o všeobecném eh, zákazu kyanidových technologií v hornictví na celém území EU. Kdo zažil a viděl následky ekologické katastrofy způsobené selháním technologií v Baia Mare a následným uvolněním jedovatých kyanidových roztoků do vodních toků s dalekosáhlými dopady na živou faunu řeky Tisa eh, v Maďarsku, ale také Dunaje, v Bulharsku musí udělat všechno pro to, aby se něco podobného v EU už nikdy nemohlo opakovat. Má země Slovensko bylo hluboce zašaženo touto katastrofou, protože se to odehrálo v těsné blízkosti našich hranic. Navíc na Slovensku také hrozí znovu otevření některých starých dolů Eh, drahých kovů a vzhledem na jejich nízkou koncentraci se uvažuje o využití kyanidových technologií. Bylo by rozhodně chybné a nesprávné kvalifikovat tento proces eh, za bilaterální záležitost dvou členských států Evropské unie. Doufám, že stanovisko komise bude o něco rozhodnější, než jako to tady prezentovala paní komisařka. Schválením usnesení nám musí jít o všeobecnou a celoplošnou ochranu evropských hodnot v oblasti naší ekologie ekologické a environmentální politiky. Děkuji. Já tež děkuji. Další řečník je pan Marinescu na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Za všeho nejdříve bych rád poděkoval paní komisařce za vyvážené stanovisko, které zaujala na začátku této rozpravy. Kyanidové technologie jsou nebezpečné, ale stejně nebezpečné jsou i jiné technologie, jako například výroba jaderné energie. Abychom se vyhnuli těmto nehodám, existují normy, existují zákony, pravidla. Neměli bychom tyto technologie eh, zakazovat. Měli bychom prostě respektovat pravidla. Za posledních 25 let se stalo 30 nehod, ale nehovořili jsme o tom, kolik se jich odehrálo v Evropě staly se například v zemích, které v té době ještě nebyly členy Evropské unie. Po roce 2000 a po té velké nehodě Evropská unie zpřísnila, zpřísnila své programy. Kyan se používá i při výrobě farmaceutických výrobků a vitamínů. Problém je ovšem zlato, ne kyanit. Nejde o to, že by se prostě zakázala technologie. Jedná se o to, že by se zcela zakázala těžba. Já neznám jiné projekty na těžbu zlata v Evropské unii s výjimkou toho rumunského projektu. Kolegové, prosím, přečtěte si s velkým zájmem text tohoto usnesení. Tam se hovoří o tom, že velké deště v budoucnosti ještě zvýší riziko. Hovoří se tam také o tom, že ty doly jsou využívány pouze po 16 let a že nenabízejí mnoho pracovních míst a že členské státy nejsou schopny zavádět legislativu. Já opravdu nevím, co by se mělo objevit v evropském textu. Já prosím, abyste zamítli svým hlasem usnesení, které omezuje naši kredibilitu tváří v tvář komisi a omezuje také možnost obecně zohlednit návrhy, které vyplývají z odhlasovaných usnesení v Evropské unii. Dalším řečníkem je paní Nedelčeva. Um, minutu a půl. Pane předsedo, drazí kolegové, kyanit neponechává nikoho chladným, nikoho lhostejným. Máme už opatření, která byla přijata na úrovni EU a musíme i nadále hájit ekologii, chránit životní prostředí, a to prostřednictvím přísných opatření a přísné kontroly musíme se obrátit také na veřejné mínění, nicméně ne na základě spekulací s obavami občanů. Těch, kteří hájí zájmy některých osob a některých eh, společností. Většina kyanidu se používá především v chemickém průmyslu a ve zpracování kovu. I když eh, úplně zakážeme kyanidy v těžebních technologiích, eh, Neomezí se tím používání těchto produktů v jiných průmyslových odvětvích. Jsem pro analýzu dopadu na životní prostředí a také pro kontrolu, velmi přísnou kontrolu, jak ex post, tak ex ante, pokud jde o používání kyanidu. V Bulharsku například neexistuje zákaz, ale neexistují ani alternativní technologie, které by byly dostatečně uh, účinné, především eh, v současné krizi. Takže bychom se měli řídit rozumem a nezacházet do extrému, protože cesta mezi těmito dvěma extrémy rozhodně eh, neznamená žádné strhávání mostu. Dalším řečníkem je paní Esája. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, že bychom neměli uh, eh, přis přispět k tomu, aby došlo k takovým nehodám jako v roce 2000. Je třeba produkovat podle nových standardů roční produkce je 5000 kg zlata ročně a potom musíme respektovat vědecká fakta. Zlato se nerozpouští v žádné jiné tekutině než v kyanidu, proto proces extrakce e, e, vychází z kyanidu a to v uzavřených procesech zpracování e, vychází z toho, že se po ukončení procesu ten kyanid likviduje, ale kyanid obsažený eh, v vodě se také odstraňuje. Extrakce na bázi bakterií by byla ekologičtější, ale ještě se u zlata nepoužívá. Makrobiální eh, extrakce se používá eh, ve Finsku také. Čištění zbytkového kyanidu pomocí eh, eh, mikrobů eh, je směr, který opravdu doporučuji. Proto ne podporuji tento záměr globálního zákazu, ale jsem pro přísné ekologické kontroly. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Preda, jednu minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru chtít zakázat kyanit při těžbě zlata není správné. Existuje několik evropských eh, zákonů evropských textů, které už zde byly zmíněny a které pouze zpřísnily podmínky pro používání kyanidu. Především na základě té nešťastné zkušenosti Bajamáre v roce 2000. Domnívám se, že naše úsilí by se mělo zaměřit eh, na uplatňování, co nejpřísnější uplatňování všech těchto legislativních aktů. Tato technologie, jak už bylo řečeno, se používá už více než 100 let a nedošlo zas až k tak velkému počtu nehod. A navíc je to nejefektivnější technologie pro těžbu zlata. Největší objem zlata, který byl vytěžen na světě, byl získán právě díky této technologii, to znamená technologii, která používá kyanit. Navíc se díky vývoji této technologie omezily rizika pro životní prostředí a lidské zdraví. Neměli bychom reagovat emotivně a snažit se všechno zakázat, když existují rizika, která můžeme kontrolovat, která jsou známa. Princip obezřetnosti by měl být eh, tím vůdčím principem. Měli bychom si poslechnout to, co říkají odborníci. Kdyby se používaly alternativní technologie, mohli bychom životní prostředí ještě více poškodit. Děkuji. Nyní přejdeme k, k Na seznamu mám několik řečníků. Pan Saba Sokodis je první. A cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy betiltása egyes tagállamokban érzékeny kérdéseket. Rozhodnutí o zákazu těžebních technologií používajících kyanit je velmi citlivou otázkou. Samozřejmě nemůže být eh, oběti politických zájmů. Odborníci musí říci, jaké skutečné nebezpečí hrozí. Protože především musíme hájit zájmy občanů. Otázka se netýká pouze ochrany životního prostředí, je to také otázka bezpečnosti, otázka veřejného zdraví. A jak říká článek 35 listiny základních, základních práv, občané mají právo na zdraví. Takže pokud eh, zde existuje do jakékoliv míry riziko pro zdraví občanů, měli bychom eh, postihnout toho, kdo znečišťuje. Pokud jde o postup autorizace, tak členské státy by měly provádět konzultace mezi sebou a měly by jednat v duchu partnerství. Komise musí zaujmout stanovisko v této oblasti a musí zahájit eh, tvorbu legislativy, která poskytne větší bezpečnost. Děkuji. Dále je na řadě pan Takula. Herra puhemies, kun tulen tuolta pohjoisesta... Děkuji, pane předsedo. Pocházím ze severní části, kde se těží zlato ve Finsku a proto se musím vyjádřit k této otázce. Jak již Eh, řekl eh, pan kolega Esaja ve svém velice dobrém eh, příspěvku. V současné době se používá kyanit jako rozpouštědlo ve Finsku, a to v uzavřeném procesu ve Zlatém dole v blízkosti mého bydliště se produkuje 5 tisíc kilogramů zlata ročně a tam nikdy žádné problémy nebyly, protože tam řeší ekologické eh, problémy, máme moderní eh, aktualizované postupy i technologie a myslím, že tu jsou některé rozdíly mezi členskými státy a měli bychom si vyměňovat informace o svědčených postupech. E, využívání mikrobiálních postupů, to je e, nový, e, nová cesta. Potom bychom mohli získat ještě efektivnější a ekologicky příznivou metodu těžby takže bychom mohli eh, udržitelně zachovat eh, naše prostředí. Dále pan Poslt. Pane předsedo, Vyslechl eh, jsem si pana kolegu Březinu paní kolegyně Rotovou a pan Mesároš a oni mě přesvědčili, protože oni popsali, jak v jejich bývalých státech, kde se žili, v bývalých komunistických zemích došlo eh, k naprosto bezohlednému eh, ohrožování a jak právě oni jsou dnes těmi, kteří se snaží hájit životní prostředí a snaží se zasazovat se o jednotné standardy. A tuto změnu myšlení potřebujeme v celé Evropě. Musí nám být jasné, že přitom je třeba rozvíjet a vyvíjet nové technologie technologie. Eh, proč Eh, prostě eh, neskusit nové, přísnější technologie, nejprve vyvinout. Jednu věc bych chtěl říct naprosto jasně. Je skutečně potom nevratně eh, mnoho zničeno, když to nebudeme zavádět a budoucí generace nás budou proklínat. Proto zde skutečně žádám o dlouhodobé působení. Rozhodující je, abychom vytvořili jednotné evropské standardy, protože řeky neznají hranice a kyanit pochopitelně je obrovské nebezpečí nebezpečí pro životní prostředí, které nezná hranice. Děkuji, paní Basescu. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, že na evropské úrovni bychom měli přijmout všechna opatření, aby se omezilo riziko vyplývající z používání nebezpečných a toxických látek, jako je například kyanid, ale jejich úplný zákaz by neměl být jediným řešením. Toxické a nebezpečné látky se používají i v jiných průmyslových procesech, nejen při těžbě zlata a jiných kovů. Po nehodě v Bajamare v roce 2000 došlo k dalším dvěma nehodám ve Španělsku a potom v roce 2003 ve Švédsku. A obě dvě tyto nehody byly ještě větší než v Bajamáre, Ale Víme, že příčiny byly podobné. Více než 90 eh, světové produkce zlata a stříbra je získávána touto technologií. Kdybychom ji zakázali a nahradili jinými technologiemi, které jsou sice ekologičtější, ale mnohem nákladnější, tak by to znamenalo, že země, která chce otevřít zlatý důl, se musí tohoto projektu rovnou vzdát, což má sociálně-ekonomické dopady. Eh, Milé kolegyně, milí kolegové, jak právě upozornil pan Takula, je kyanidová technika při důlní těžbě běžnou technikou, ale jak jsme slyšeli, je maximálně nebezpečná a nehodou, o které se zmínila kolegyně Basesku, nehoda velice znečistila Dunaj a všichni víte, že se také velice zasazuji o podunajský region a proto si jako obchodní politik činím otázku, co můžeme učinit protože máme jenom nepatrné kapacity zlata. Jde o to, abychom v celém světě eh, přemýšleli o technických inovacích a existují moderní technologie. Já to vím. V Německu byly vyvinuty nové technologie, které nemusí používat kyanid. Tyto moderní technologie musíme uschopnit na trhu. A tady bych viděl také veliké obchodní potenciály pro nás. Nesmíme se omezit jenom na Evropskou unii. Musíme skutečně konat v mezinárodním měřítku ve smyslu životního prostředí a také ve smyslu naší ekonomiky. Děkuji mnohokrát. Danke auch. Děkuji vám tež. Šik se hlásil. A teď pan Mikolášek, prosím. Děkuji pěkně. Velice vám děkuji, pane předsedající. Vážená komise, vážené kolegyně, vážení kolegové, kyanedové metody těžby jsou zpěty s vysokým rizikem ekologických škod a také hrozbou pro lidský život, zdraví a životní prostředí. Kyanidové louhování zácných kovů zlata je zakázáno v některých členských státech, ale nebezpečí přírodní katastrofy, spojení s kontaminací povrchových vod nezná státní hranice, známá je havárie z lokality Bajamare v Rumunsku. To musíme opravit kolegu Poslta, to nepřišlo z Československa, ale naopak z Rumunska a kontaminovalo to Maďarsko i Slovensko a e, v někdejším Československu vznikly nevyčíslitelné škody až více než tisíce kilometrů od místa vzniku. Mezi zasaženými zeměmi byla i má země. V mnoha zemích Evropské unie je stále ještě možné legálně použít používat tyto metody. Jsem přesvědčen o tom, že je v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí a vzhledem k faktu, že tyto metody mohou při havárii zasáhnout více států, je opravdu nutné vytvořit jednotnou legislativu na evropské úrovni. Děkuji. Nyní se hlásil pan Matula. Mr. Matula, please. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, chemická látka, která není dobře kontrolována a která je vypouštěna do životního prostředí, působí závažné problémy, ale více než 10 milionů chemických látek je využíváno. A existují miliony a miliony situací, které mohou být velmi nebezpečné, o kterých bychom mohli debatovat v rámci Evropského parlamentu. Samozřejmě, kyanid je také jedovatý. A já jsem vzděláním chemik a mohu vám říct, že máme velký problém na světové úrovni. Méně než 18 kyanidu se používá v hornictví. Zbytek se používá při výrobě léku, kosmetických přípravků a v dalších odvětvích. Na naší planetě se také používají látky, které jsou tisíckrát jedovatější než kyanid. Obecně, pokud se dostanou tyto látky do řek, tak ničí veškerý život. Existují řeky, které jsou zcela mrtvé a tam se nedostal kyanid. Například chlorid sodný může zcela zničit život, prostě kuchyňská sůl. Když se používají chemické látky, je třeba respektovat technologie a normy na ochranu životního prostředí na úrovni roku 2010 a Rumunsko jako evropský stát se definitivně rozhodlo pro tuto cestu. A všechny státy by měly dělat to tež. Děkuji. Mr. Unguriano. Panu Unguriano. Thank Děkuji, pane předsedo. Musím s veškerým respektem říci, že se tato diskuse ubírá nesprávným směrem. Chtěl bych eh, říci, že je to opravdu zvláštní eh, předmět. Hovoříme o eh, nehodě, k níž došlo před deseti lety. Proč se rozhostilo tak dlouhé ticho a rozpoutali jsme diskuzi teprve nyní? Pokud budeme postupovat podle tohoto vzoru, tak bychom mohli za zakázat prostě všechno, co mohlo způsobit eh, nehody v minulosti. Já si myslím, že to není oprávněné takovýto postup a myslím, že eh, jako záminku využívá životní prostředí a že je to v dnešní době módní záležitost. Domnívám se, že je to čistě politické spiknutí. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit, než požádám paní komisařku o slovo. Pan posl, pane poslte. Kurz. Jenom bych chtěl krátce něco objasnit. Eh, pan kolega to možná nesprávně pochopil. Já znám Biamares velice dobře a vím, že to neleží v bývalém Československu, nýbrž eh, v Sedmihradsku, na severu Sedmihradska. Eh, došlo asi k nějakému šumu v překladu. Já jsem se odkazoval na projevy pana Mesároše, paní kolegyně Rojtova a pana Březiny, kteří se odvolávali na Kašperské hory a na těžbu v dalších oblastech. Já znám zeměpis naší naší střední Evropy. So now, Madam Commissioner. Paní komisařko, velice vám děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto diskuzi. Jistě e, e, zajistím se aby byl pan Potočník plně informován a my samozřejmě sdílíme tyto pochybnosti. Kyanit je velice toxická látka, ale dovolte, abych vám ujistila, že komise vyvodila závěry z této katastrofy, k níž před deseti lety došlo v Bajamáre. Směrnice, kterou jsme předložili přednedávnem, zahrnuje celou řadu omezení, požadavků, restrikcí, žádostí, abychom maximálně ochránili eh, dopady na lidské zdraví a životní prostředí. A eh, tato směrnice má zabránit vzniku dalších katastrof a pokud tak eh, zmírnit eh, co nejvíce jejich dopady. Je proto velice důležité, aby byla tato směrnice řádně realizována v důsledku eh, přísných požadavků na těžbu, tak Eh, sledujeme eh, eh, toto téma, sledujeme nejnovější vývoj v oblasti technologií a v roce 2012 dojde k inovacím a chceme snížit také odkázanost na těžbu zlata vůbec. A odpovíme na vaše další otázky. Komise bere tuto záležitost opravdu velice vážně. Když si prostudujete eh, tuto směrnici, tak uvidíte, že eh, tu jsou eh, mnohé věci zohledněny a je důležitá její řádná implementace. Velice vám děkuji, paní komisařko. Vážení kolegové, eh, ukončuji rozpravu. Hlasování se bude konat během našeho eh, plenárního zasedání v Květnu. Eh, toto plenární zasedání je také ukončeno. Přeji vám hezkou cestu domů. Doufejme, že nebude narušena ani sopečným mrakem, ani žádnými